Okay, uh, good afternoon everybody. Um, uh, so... Eh, dobrý den, omlouvám se za spoždění. Ale hovořili jsme trochu o postupu. Teď budeme mít diskusy a zprávu eh, a týká se to práv podpory eh, obětí trestného, trestných činů. A e, máme tady návrh zprávy spolu s Libe a budeme o tom hovořit a a budeme také hovořit o tom, jak je to důležité, když tyto dva výbory pracují na takovémto tématu a opravdu je to velmi významný příspěvek, aby se rozšířil rozsah ochrany eh, práv obětí. Ale než dám slovo pro prezentaci z eh, informace o jednání, Chtěl bych znovu zdůraznit vynikající spolupráci mezi dvěma spravodajkami a také mezi našimi dvěma výbory. Myslím si, že to je skutečně vynikající a mnohokrát děkuji. A teď má slovo spravodajka a můžete se, no spravodajky, můžete se sami mezi sebou eh, rozhodnout, kdo bude hovořit první a můžete také vlastně spolu, tady mám spolupředsedu. předsedu. Nice. No, it was a pleasure. It's a pleasure for me to... Je mi velkým potěšením, že mohu spolu předsedat na tomto důležitém společném zasedání. Jak vidíte, ale máme trošku problém, to musíme říci. Už jsem to říkala i na zasedání výboru LIBE. Totiž eh, dva výbory eh, ve stejné době zasedají a zabývají se různými věcmi. Je to tedy velice obtížné, protože nemáme možnost eh, i když jsme eh, ve stejném parlamentu, tak eh, vlastně bychom měli být na dvou různých místech. Takže je to v podstatě poměrně zvláštní, že tady nemáme zástupce europoslance Slíbe a je tady jenom málo poslanců, protože my máme teď jiné zasedání. Doufám ale, že to jindy příště vyřešíme. Ale teď už jsme tady a bude prezentována zpráva. Je to velice škoda, že to nemůžeme patřičně předložit, protože si myslím, že jsou miliony obětí, které rozhodně by měly mít lépe ochráněna práva. Je důležité, aby více lidí si poslechlo tuto zprávu. Nevím, jak to udělat, tak toto jistě není úplně v pořádku. To jsem jenom chtěla říci. Nikoho z toho neviním, ale prostě nějak se to trošičku nepovedlo. A teď bych se chtěla připojit k tomu, co už říkal pan předseda, že totiž spolupracujeme velice dobře a to zajisté pochopíte ze samotné zprávy. Chtěla bych také poděkovat sekretariátu, všem stínovým zpravodajům, všem, kdo nám pomáhají. Máme tady i několik stínových zpravodajů. A také máme velkou pomoc při zpracování, ve zpracování stanovisek. Tak eh, nevím, chcete začít eh, a předložit tuto zprávu? The second presentation. Ale bude druhá prezentace zprávy. Already had the fourth round. A už jsme měli včera čtvrté kolo trialogu a v úzké spolupráci se stínovými zpravodaji usilujeme o to, abychom učinili krok před ve všech nejdůležitějších věcech které jsme dostali jako mandát a snažíme se o maximální kompromis, o co nejlepší kompromis. Dovolte mi tedy, abych předlažila informaci o těch článcích, nad kterými ještě pracujeme, protože tam pořád ještě máme určité problémy. Nejvíce z těch článků, které jste viděli včera, jsme, minule jsme vyřešili například článek 1, 3, 25, 18, 17, 11, A jeden z hlavních problémů je zatím s článkem číslo 2. A hlavně proto, že to je článek, kde jsou definice. A jsou to dvě definice gender-based násilí a násilí v úzkém vztahu. A to, ne, a to není zahrnuto do návrhu rady. My jsme o tom několikrát už hovořili. A tentokrát jsme o tom jednali v tom smyslu, že nic není dohodnuto, pokud nebude dohodnuto úplně všechno. Proto jsme žádali, aby se vrátili k těmto dvěma definicím, protože my je používáme v článcích 8, 8 22, 28 a také v recitálech. A Nebylo by to kvalitativní eh, zákonodárství, kdybychom používali termíny, které by nebyly patřičně definovány. Krom toho, eh, tyto dva termíny se různým způsobem vykládají v různých členských státech. Proto si myslíme, že bude lepší, když budeme pracovat se stejnými definicemi, abychom také zajistili stejný rozsah působnosti hned na začátku legislativního procesu. Články 8 a 8a. To se týká práva na přístup k službám na podporu obětí. To jsme rozdělili na dvě části. Článek 8 e, e, teď hovoří o práva přístupu k těmto službám a 8a se týká podpory, která je k dispozici naopak pro tyto služby na podporu obětí. Prakticky veškerá hlavní práva článku 8 byla akceptována radou. A nyní pracujeme na 8a. Pokud si vzpomínáte, hovoříme o osobních charakteristikách při individuální hodnocení, k nímž je třeba přihlížet, aby bylo možno lépe rozhodovat, o eh, jaký ty potřeby je třeba, zejména jednali se o eh, specializovanou podporu, podporu od specialistů. Máme pořád problém, že rada totiž neakceptuje psychologickou podporu a od C tady dali jenom emocionální podporu, což pro nás je velice nejasná formulace, vzhledem k tomu, že by to mohlo zahrnovat celou řadu různých aktivit nebo naopak eh, žádných aktivit, od povzbuzování až po prakticky nic. Proto bychom dali přednost tomu, abychom sem uvedli psychologickou podporu nebo zapojení psychologů. Dále uvažujeme rovněž o tom, že by se změnilo e, postavení e, rady že bude předpokládá, e, předpokládá, že členské státy budou podporovat určité služby a že by se sem dalo takové změní, aby se rozvíjely a poskytovaly specializované služby jakožto minimální standard. A my tady například zmiňujeme útulky, eh, lékařská forenzní vyšetření a podobně. Ale také bychom eh, sem chtěli dát specializovanou podporu zaměřenou na oběti eh, genderového násilí v úzkém vztahu, pak poradenství ehm, a podobně. Čili na tom ještě také pracujeme a velice doufáme, že se nám podaří zapracovat téměř všechny návrhy parlamentu. Dále ke článku 21. E, to je trošku problém. Týká se to individuálního hodnocení, posouzení. Tady je celá řada kritérií a jsou tady i určité konkrétní kategorie. Obecně mi tomu říkám, je tady tady seznam kategorií. Rada eh, akceptovala tyto kategorie, respektive akceptovala seznam nebo katalog pro posouzení, ale zatím ještě neakceptovala uvedení různých jednotlivých kategorií obětí, například obětí obchodu s lidmi, terorismu, organizované zločinu, eh, genderově založeného násilí v úzkém vztahu, sexuální násilí a zneužívání nebo násilí páchané na postižených obětech. V této době eh, pracujeme na kompromisním znění, kde se zmiňují ten seznam, tak jak to navrhl parlament, tedy kritéria, ale zároveň v kontextu individuálního posouzení nyní připravujeme tři odstavce, kde bychom navrhli, aby se věnovala zvláštní pozornost zvláště za A obětem, které, eh, kterým bylo význačně ublíženo, eh, že to byla zla, ta trestná činnost byla velice eh, těžká, za, za druhé, že to bylo násilí z diskriminačních motivů a za třetí vásilí v rámci určitého vztahu nebo kdy oběť závisí na tom pachateli. A potom zmiňujeme konkrétní skupiny obětí, tedy tak, jak to navrhl původně parlament. Dále článek 22. To by měla být spíše drobnost a dokonce i rada si povšimla, že tady je určité opomenutí. Týká se to práva na ochranu obětí, které mají zvláštní eh, potřeby ochrany během trestního řízení. Jestli je tady zase sexuální násilí, genderově založené násilí, násilí v úzkém vztahu. A tady se předpokládalo, že toto všechno se bude dělat na žádost obětí eh, a v tomto textu genderové násilí chybí, ale násilí v úzkém vztahu tady zůstává a domníváme se, že tady se jedná pouze o technickou chybu, že se to vypustilo. Obecně pro toto kolo bych ještě mohla říci, že eh, máme podporu i eh, vůč pro, eh, ze strany komise, co se naší linie týče. A je tady několik záležitostí, které ehm, trošku zneklidňují členské státy, konkrétně genderově podložené násilí a některé jiné problémy, o kterých bude hovořit moje kolegyně. Ale doufáme při význačné podpoře ze strany všech stínových zpravodajů, a e, na základě toho, že máme s vaší podporou silný mandát, že se nám podaří předložit výrazné stanovisko parlamentu a že budeme trvat na naší línii jenom s drobnými kompromisy, ale jinak, že budeme trvat na tom, na čem jsme se už dohodli. Děkuji. Děkuji. Budu, budu, budu hovořit španělsky a chtěla bych říci, že spravedlnost je prioritou všech občanů, především pokud jde o spravedlnost vůči obětím, které mají problém, že e, e, nejvíce trpí ve všech členských států. Je potřeba, aby existovaly spravedlivé systémy e, pro spravedlnost. Současná směrnice musí nejenom bránit práva obětí a jejich rodinných příslušníků a podporovat je, ale také ajudat, eh, pomáhat i evropským občanům eh, vytvářet eh, důvěru v současný evropský soudní a právní systém stanovením minimálních norem, protože se snažíme, nebo rada

to, co se snaží udělat, se střetává s tím, že velmi záleží na legislativě jednotlivých členských států a my s pomocí vás všech nechceme jenom napsat tuto směrnici, ale chceme, eh, její, chceme toto všechno přinést na vyšší úroveň, na národní úroveň a dosáhnout toho, aby se to implementovalo. Jsou zde práva na eh, překlad, na eh, tlumočení, na na eh, a proto, aby na právo pomoci eh, v procesu a právo eh, pomoci ve vyšetřování. Toto všechno říkám proto, že v této směrnici jsou body, které se velmi těžce plní. Včera jsme měli trojstranný dialog, trojstranné jednání. Eh, děkuji dánskému předsednictví za flexibilitu a za velké úsilí, protože díky tomu jsme dospěli ke konsensu mezi mezi institucemi a e, předsednictví velmi e, našemu parlamentu pomohlo. Hovoříme zde především ve směrnici o e, obětech, které jsou v nebezpečí, například článek 5, eh, právo na informace a 6, právo na překlad a tlumočení. Jde o to, že o revizi, o možnost revize, pokud se nebude dále pokračovat. My nechceme v žádném případě toto právo omezovat. V některých zemích už je právo eh, odvolání, ale nechceme, aby tedy se toto snížilo. Dánské předsednictví má obavy o situaci v některých členských státech, pokud jde o práva obětí a chtějí eh, tedy, aby oběti měly určitou úlohu při eh, účasti v trestně právním řízení. A my spočítáme eh, s podporou rady, protože je spousta tak menších eh, přestupků, kde tyto infor, tato informovanost by byla, eh, nebyla tak důležitá, bylo by to velmi drahé. Ovšem ve většině případů se může stát, že, nebo může se stát v mnoha případech, že eh, oběť si řekne, že se nechce, nechce účastnit, ale fakt je, že eh, má právo na eh, překlad, i když se nechce, neúčastní trestně právního řízení. To teď hovořím jenom o článek 5, 6 a 10. A pokud jde o článek 21, tak zde je, ten je horizontální a jde o to, aby žádná oběť nebyla považována za méně důležitou než jiná a aby jí nebyla upírána práva. Když hovoříme o tomto seznamu, který je problematický pro mnoho zemí a dokonce i pro některé naše poslance, Musím zopakovat, že v žádném případě eh, nechceme dělat rozdíly mezi oběťmi. Eh, oběti jsou všechny stejně důležité. A když to říkám, tak ale jsou odpovědi, v případě kterých by se mohla objevit dvojí viktimizace například oběti terorismu, které jsou pronásledovány teroristickými organizacemi, a nebo oběti sexuálního násilí, na které je vyvíjeno, eh, vyvíjen nátlak, aby eh, se nesoudili. Takže my, když budeme mít určitý seznam, tak můžeme jako příklad uvést určité oběti, aby to bylo zcela jasné, abychom tedy mohli využít tohoto odkazu když hovoříme o tom takzvaném individual assessment, individuálním hodnocení obětí, vycházíme z kritérií eh, pro definici obětí. Situace je složitá, mohou být oběti terorismu, které jsou zastrašovány nebo eh, jsou terčem represárií v rámci toho teroristické organizace a pak je, jsou ještě eh, další oběti, které vyžadují především uznání společnosti. A myslíme si proto, že některé oběti v některých případech by měly být více chráněné. Kromě toho jsou trestné činy, některé, které jsou um, specifické, pokud jde o eh, trestné činy na handicapovaných a především na dětech protože především děti je třeba zde výslovně zmínit. A pak je zde poslední článek, číslo 27, kde, které, který hovoří o statistice údajů. Každý stát má statistiky trestné činnosti, ale tyto statistiky nejsou srovnatelné a proto, eh, aby mohla, eh, mohlo dojít eh, k k výměně těchto údajů musíme eh, žádat, aby se sjednotili a aby se eh, tyto statistiky eh, používaly pro srovnání trestných činů, obětí a dalších ukazatelů, tak jak se to objevuje v kompromisu 24. A myslím si, že na závěr bych možná zopakovala e, to, že e, děkujeme opravdu dánskému předsednictví za e, velkou vůli a za velkou pomoc, protože tak budeme mít nástroj, kterým chceme chránit oběti, tak jak zde zaznělo, a chceme vyřešit tento problém, který máme. A chceme, abychom pro oběti měli nástroj, který bude lepší legislativní ochranou, než jakou dosud máme, proto aby oběti měly svá práva zajištěna a aby se cítili být v jakékoliv zemi Evropské unie ochráněné. A já chci jenom krátce dodat, že jsme Eh, se, jsme nezmiňovali o aktu, jsme opomněli aktualizaci takzvaného dětského balíčku, možná proto, že ten byl velmi úspěšný. Je to totiž taková komplexní záležitost a většina věcí v něm je pod eh, zastřešením eh, obětí se specifickými potřebami ale my jsme tedy vzali celý ten návrh parlamentu, včetně e, e, balíku týkajícího se alkoholismu a tak dále. A teď chceme, abychom měli legislativu, která se bude zabývat dětmi v celku. V tomto případě máme nejenom děti, ale všechny oběti pod zastřečením toho individuálního hodnocení individuálních potřeb. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, opravdu jsme velice potěšeni, jak vynikající práci jste odvedli a mám naprostou eh, jistotu, že určitě parlament eh, vás podpoří v této věci a vás mnohokrát děku, vám mnohokrát děkujeme za ty dlouhé hodiny, které jste vložili do této práce. A nyní bych eh, chtěl umožnit komisi, aby se vyjádřila, pokud si tak přeje učinit. Prosím, ano, prosím. Paní, ano, děkuji. Já jsem jenom chtěla říct si velice stručně, že opravdu komise podporuje zprávu Líbe a FEM. Myslíme si, že mnohé vaše pozměňovací návrhy jsou mimořádně důležité pro podporu práv obětí a také se domníváme, že zatím členské státy už eh, docela hodně těchto eh, návrhů eh, přijalo nebo zapracovalo. Zatím ale pořád ještě zbývají neřešené, nevyřešené věci, ale máme důvěru, že se najde správné řešení. Myslíme si, že toto je dobrý text, tato směrnice, že to opravdu upozorňuje na práva obětí a je to snaha zajistit taková, která by byla také reálná. Už ženské státy to budou muset implementovat, na to nesmíme zapomínat, proto musíme opravdu se snažit velice citlivě věci vyvážit. K tomu je třeba přihlédnout. Ale určitě se dopracujeme k dobrému výsledku. Děkuji. Děkuji. A teď bych dal eh, slovo zástupci dánského předsednictví. Ano, děkuji, pane předsedo, za předsednictví bych rád pouze vyjádřil vděčnost dvěma oběma zpravodajkám za vynikající práci na této záležitosti, což je důkazem velkého zájmu, které oba tyto výbory projevují o ochranu práv obětí v Evropě. Jak už řekly paní zpravodajky, my jsme už odvedli velkou práci ve snaže dosáhnout eh, kompromisu u, u těch ustanovení, kde se ještě liší stanovisko parlamentu a rady. Je tady ještě několik eh, nevyřešených problémů a myslíme si, že se dá očekávat, že dospějeme k kompromisu. My to alespoň si myslíme, ale chci znovu oběma zpravodajkám poděkovat za to, jak obrovský zájem projevili o tuto věc. Určitě obě jsou velice tvrdé a dovedné vyjednávačky, ale zároveň i velice jsou konstruktivní ve svém přístupu k věci. Děkuji mnohokrát a teď mi dovolte, abych zahájil diskusi tak, aby se mohli i ostatní členové zúčastnit diskuse, protože nám jde o výměnu názoru. Nejprve mám na straně, na, na seznamu pana Kerkopa, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych jen chtěl poblahopřát oběma zpravodajkám k jejich práci, to práce, která ještě probíhá, je velice důležitá a já mám eh, velice dobrý pocit z toho, že je tady i pozitivní přístup ze strany rady. Ale rád bych upozornil na jednu věc. A to je pochopitelně záležitost obětí i trestních činů. A myslím tím jednotlivé posouzení, e, seznám charakteristik i trestných činů obětí. To vždycky potřebujeme a žádný, konkrét, žádný trestný čin bez eh, navázání na konkrétní oběť není eh, nikdy úplně stejný, tedy vždycky je to vázáno na konkrétní oběť. A proto si musíme dát dobrý pozor na to, abychom sem nedali příliš preskriptivní seznam, nebo takový, který by byl příliš eh, eh, veden na stranu jedné z kategorií, ať už eh, trestného činu nebo oběti. Já vím, že je to trošičku obtížné, možná pro výbor FEM a my si samozřejmě uvědomujeme, že jsou tady zvláštní zranitelná místa týkající se zvláště dětí. A to je třeba vzít v úvahu v souvislosti se situací obětí, ale pokud to bude příliš perspektivní, pak, jak už jsem říkal, nebudeme mít možnost eh, řešit otázky potřebné pomoci obětem. Proto velice doufám, že se nám podaří podařit, udržet rovnováhu, abychom se zabývali nejenom přesnými charakteristiky určité oběti v rámci určité kategorie, ale také charakteristiky jednotlivé oběti a také jednotlivé charakteristiky trestného činu jako takového. Musíme posouzit podstatu trestného činu i e, pachatele, i všech e, e, okolností. To není nikdy úplně přesné. Vždycky se to musí zvláště zvažovat. Znamená to použití značných zdrojů, ale myslím si, že to je jediná možnost, abychom byli schopni poskytovat poskytovat potřebnou pomoc, protože určitě to je naším záměrem. Alespoň v tom obecném vyznění tohoto eh, návrhu to tak je a myslím si, že když to takto bude obecně formulované, že to bude také pro radu přijatelnější. A děkuji. Paní Ludford má teď slovo. Eh, děkuji vám. Eh, paní Krisbek je stínovou zpravodajkou. za Libe a velmi ráda vyjádřím své připomínky, protože eh, sama taky v Libe působím. Jenom bych chtěla podpořit to, co dělají naše zpravodajky, tak jak to zaznělo ve trialogu. Eh, chceme mít silnou směrnici o eh, obětech, ale musíme být realističtí. Předsednictví se o tom taky nakonec zmiňovalo, protože musíme dosáhnout eh, některých kompromisů, musíme se dohodnout v článku 7 a v článku 13 eh, k tomu mám nějaké poznámky. 7 se týká eh, překlad, překládání a překladů a tlumočení a 13 nákladů a e, e, e, platby nákladů. Jde o to, co jednotlivé členské státy budou pokrývat. A byl v textu rady byla věta, která původně tam tedy byla vložena a hovořila o tom, že členské státy zajistí, že oběti dostanou podporu ve podle jejich role v systému eh, trestně právního řízení. Já do určité míry s tím sympatizuji v současné, eh, teď v tom současném eh, textu se hovoří o aktivní účasti. Myslím si, že Eh, určité eh, omezující, určitá omezující formulace, kdybychom tedy hovořili jenom o obětech, které se aktivně účastní eh, toho řízení. A Eh, těch by se to týkalo eh, a v tom případě by eh, členské státy byly povinny zajistit tlumočení a překlad a uhradit náklady. Já myslím, že kdybychom to měli takto, tak bychom mohli omezovat náklady na tyto věci a myslím si, že je tedy rozumné, když řekneme, že povinnost týkající se obětí eh, se týká eh, obětí, které se aktivně účastní. Eh, nejde Samozřejmě jsou oběti, které se mohou účastnit procesu jenom tak, že ho pozorují, ale je odlišná věc, když hovoříme o povinnosti, je odškodnit, uhradit jejich náklady a poskytnout jim tlumočení, protože si myslím, že eh, vychá, když, že to, že vycházíme z jejich role, zda aktivní nebo pasivní, v trestně právním řízení je rozumné. A já, e, můj, domnívám se, že by se to možná mělo týkat všech obětí, nezávisle na jejich roli ale měli bychom eh, být eh, rozumní a vycházet z toho, co tedy je rozumné pro nás jako jednotlivé členské státy. Eh, děkuji vám. Slovo má paní Krisbeck. Děkuji, pane předsedo. Já vítám práci, úžasnou, a velmi úplnou práci, kterou odvedly naše zpravodajky. Jak už jsem to chtěla udělat předtím, zdůrazním tady kvalitu práce na našem společném zasedání výboru FAM Libe, i když možná je to určitý, určité překrývání, protože na výboru Libe máme vlastně schůzy ve stejnou dobu, ve stejný čas, to je trošičku škoda, ale každopádně tedy zdravím tuto úžasně odvedenou práci. Jsem z toho opravdu v úžasu Děkuji za efektivnost a chci jenom zdůraznit veškerou svou podporu k těm bodům, o kterých se ještě má diskutovat, které se ještě mají vypilovat, abychom měli rychle zprávu na téma, které, jak jste sám řekl, se přímo týká milionů obyvatel, protože tady jsme na nějakých 15% odhadů obyvatelstva Eh, jenom tak odhadem, nějakých 75 milionů obyvatel Evropy by mohlo být dotčeno tady tím. A vzhledem k tomu, jak postupuje evropská legislativa, jde o dokument, který skutečně může zajímat naše evropské spoluobčany. To znamená mít tuto vyváženost u obětí je opravdu velmi zásadní myšlenka, je to naprosto zásadní pro další trestní politiku. Aby šla k věci, chtěla bych se vrátit k článkům, o kterých zde již byla řeč a které jsou možná předmětem jednání. Mám tady na mysli vše, co se týče toho balíčku článku 5, 6, 7, 10, právo na ochranu Opět o tom bylo jednáno včera na trialogu a chtěla bych zde podpořit eh, vaše stanovisko. Vaše stanovisko, které v podstatě říká, že pokud budeme přepisovat směrnici, tak toto přepracování by mělo vést k jejímu určitému pokročení vpřed a ne naopak nějakému si ustoupení eh, dozadu. Eh, parlamentní skupina, eh, ke které patřím, eh, opravdu je ruku ruku s vámi ochotná o tom znovu jednat a jak připomněl náš spoluspravodaj, jsem velmi ráda za to, že se vzala v úvahu specifická ochrana, totiž ochrana dětí, to vidím v mnoha kompromisních návrzích nebo pozměňovacích eh, návrzích, také v prvním dodatku směrnice, kdy chceme mít odstavec, eh, kde se zdůrazňuje, že děti potřebují zvýšený stupeň ochrany zájmu dítěte, zájem dítěte, který má vždycky eh, být brán v úvahu. Ten článek 1 má být, myslím, ještě přepracován, ale ten princip je takto zakotven a to se mi jeví jako vynikající věc. Kompromis, který jste tak tvrdě vyjednali u článku 23, u mm, trestních postupů, tady skutečně je to velký pokrok. Také jste připomněli standardy, tak jak je vlastně vyžaduje Rada Evropy, a to máme, to jsme u článku 22 kde tyto normy vlastně byly převzaty, zapracovány a vztahují se na všechny oběti, které potřebují určité eh, specifické věci. Čili máme tu tedy děti, eh, slyšení v vhodných prostorách a potom princip, eh, na kterém já jsem velmi trvala, aby se tedy zdůrazňovalo vzdělávání těch odborníků právě při výsleších nebo pro případy výslechu dětí. Článek 24, to je tedy právě to, to školení, specializované, adaptované školení pro všechny osoby, které jsou v kontaktu s oběťmi. Obecně tedy ta myšlenka skutečně odborné, odborně vzdělaných pracovníků, tím nemám na mysli jenom tedy státní zástupce a obhájce, ale prostě všechny a soudce, ale prostě všechny osoby, které jsou v kontaktu s oběťmi. Je to opravdu soubor lidí, kteří jsou velmi důležití, ať už jsou to tedy pracovníci soudu, advokáti, příslušníci policejních sborů a tak dále. To je velmi důležité, vychází to tedy z předchozích textů. No a abych to uzavřela, budete tady mít plnou podporu naší parlamentní skupiny, naší frakce, budete tady mít, eh, budeme zmiňovat tu, to vyhodnocení kategorií, na tom se ještě podle mě musí pracovat, ale prostě mm, celkově musím říct, že ta práce byla těžká, velmi odborná, ale velmi jaksi komplexně provedená ke dnešnímu dni. Děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. A teď jsem se sám zařadil na eh, seznam řečníků, ale budu hovořit eh, švédsky, tak prosím si vezměte sluchátka. Samozřejmě, že já bych mohl pět chvalospěvy na naše zpravodajky ale nebudu tady hovořit teď jako stínový zpravodaj, i když si samozřejmě myslím, že obě paní zpravodajky odvádějí skvělou práci a myslím si, že jsme viděli už důležitý pokrok, ale chtěl bych poukázat na dva aspekty. Za prvé k článku 8. I nadále si myslím, že návrhy, které předložil výbor, jsou daleko lepší. pokud eh, bychom měli předkládat seznamy a říkat, eh, který návrh je lepší. Myslím si, že eh, ten návrh výboru je nejlepší, komise druhý v pořadí a rady vůbec nejhorší. Myslím si, že je tady důležité, aby tady bylo genderová hledisko. A myslím si, že ve stanovisku parlamentu se říká úplně jasné, jak to je. Myslím si, že velká většina členů výboru sdílí toto eh, mínění. Navidíte to také v článku dvě v definicích tam jde o to tež. Pokud eh, nebudeme mít správnou definici, co to je genderově založené násilí, pak eh, se nedopracujeme k pořádnému výsledku. Je těžké samozřejmě definovat, co to přesně je. A pokud nebudeme mít tento termín gender-based violence pořádně definovaný, pak opravdu žádný pořádný výsledek také nemůžeme očekávat. Podíváme-li se na pozadí této záležitosti, dalo by se říci, že možná komise není až tak dychtivá, aby předložila tento návrh směrnice o násilí páchané muži na ženách. Ale myslím si, že tyto aspekty tam musí zůstat. My v definicích si myslím, jsou takové, které velice podporuje výbor a ten si myslí, že opravdu to gender-based násilí musíme pořádně definovat. Já mám plnou důvěru ve vaši práci a doufám, že nakonec eh, budou stejně, stejně smýšlet i komise a rada a že zohlední vaše stanoviska. Protože i Libe, i FEM jsou o tom opravdu přesvědčeny a to je důležité. Děkuji a teď má slovo paní Perez. No papel. Je to velmi není to tak důležité, eh, to je příjmení mojí matky, ale hlavní moje příjmení je Garcia. V nejhorším případě je dobré říkat obě dvě, jinak jsem hlavně paní Garcia. Že jenom jsem se chtěla trošku zmínit o obsahu této diskusy. Hovořilo se o dánském předsednictví eh, a zástupkyně eh, parlamentu nám říkali, že eh, ta jednání díky tomuto předsednictví eh, byla tvrdá ale zároveň je pružná a myslím, že je potřeba, aby se takto pokračovalo, pokračovalo aby to jednání bylo tvrdé, ale eh, pružné, agilní, protože takto eh, půjde v rámci toho, co chce eh, tento výbor. Chceme, abychom měli definici o obětí genderově zaměřeného násilí a jsou zde věci, kterých se nesmíme nikdy vzdát. Dělají dobrou práci, děkuji jim za to, mají plnou nás pro tuto práci, ale myslím si každopádně, že je třeba zdůraznit tuto otázku, protože jsme chtěli zdůraznit právě tu záležitost týkající se oběti násilí eh, mezi muži a ženami a proto chceme, aby naše stanovisko zde zaznělo silně a aby se dospělo eh, ke eh, souhlasu s eh, radou a aby bylo dosaženo toho cíle, který zde v parlamentu jsme si stanovili. Děkuji vám, paní Garcia Perez. zlepším se v budoucnosti, pokud jde o to, jak vás budu oslovovat, to vám slibuji. A nyní dávám poslední slovo zpravodajkám. Prosím, máte slovo. Já tedy začnu eh, tím nejho, nejobtížnějším tématem, eh, kterým je eh, násilí mezi muži a ženami a násilí v partnerských vztazích. My v radě jsme měli příležitost se podívat na to, jak silně podporují oba výbory zahrnutí definice a bez tuto definici těchto druhů zločinů a chci říci, proč na tom tak silně trváme. Komise zjistila, že jsou zde určité mezery v národních legislativách a také v praxi, kdy se zanedbává a disk, zanedbávají a diskriminují oběti takovýchto trestných činů. A jak už jsme vám říkali, používáme tyto termíny v celé směrnici a myslíme si, že budete mít dobrou vůli eh, spolu s námi a s komisí eh, nějakým způsobem toto zapracovat už do definic, do článku 2 anebo někam jinam do textu dalších článků. Jsem přesvědčena, že nalezneme dobré řešení, ale tohle to každopádně je velmi silná vůle, která se projevuje zde ve výborech a v parlamentu, aby tam tyto dvě definice byly. A potom k článku 7. Eh, to je, ten vidíme jako balíček spolu s články 5 a 10 Bohužel kolegyně tady není, ale zde hovoříme o efektivitě nákladů a o finančním dopadu a zde se snažíme, kdykoliv je to možné, nevytvářet dvojí standardy a bereme v úvahu úlohu oběti v celém řízení, čili nejenom 5, 7 a 10, ale i v jiných článcích se toto bere v úvahu. Ke školení což je článek 24. Eh, zde je text, eh, kdy i rada podstatně eh, zlepšila kvalitu tohoto textu a bez pochyby zde nebudou problémy v tom, že se shodneme, že kvalitní školení je důležité k tomu, aby se pokryly potřeby E, obětí a že členské státy by toto školení e, tuto instruktáž měly poskytovat. Opět chci říci, že jsme plánovali e, další kolo trialogu 7. června a doufáme, že se nám podaří dosáhnout kompromisu a dobrého řešení. Děkuji vám za pomoc Děkuji za pomoc politickým poradcům, eh, konkrétním eh, technickým poradcům. Děkuji vám za kompromisní text. K bodům, které na začátku byly velmi rozporuplné, ale nakonec jsme našli řešení. A doufám, že v tom dalším kole budeme schopni tento návrh dokončit a, a znovu bych chtěla silně vyzvat radu. Mějte prosím na paměti, že to je téma, v případě kterého parlament by byl rád, kdybyste vy a předsednictví našli řešení, protože to bude užitečné pro členské státy, aby to měli eh, ve své legislativě, abychom našli společnou úřeč v celé Evropské unii. Děkuji vám a ještě jednou děkuji zpravodajkám. Sorry. Yes, not something. Jenom velmi rychle bych ráda řekla, že zpráva, kterou předložila eh, komise, je velmi jasná a vždycky hovoří o právu na informace pro všechny oběti nezávisle na roli, kterou hrají v procesu. Tím eh, reaguji a eh, Chtěla bych také říci, že parlament se vždycky takto nebo vždycky toto vyžadoval jsem eh, několikrát zastupovala eh, výbor Libe i nakonec výbor eh, FAM, které se na tomto shodly. Chápeme obavu pána paní Ludford a pana Kiergopra. Už nám toto vyjádřili Jde totiž o významné téma nákladů, protože e, je to samozřejmě závažná věc, ale ne, myslíme si, že e, cenu by neměly nést odpovědi, oběti, protože nakonec miliony evropských občanů jsou oběťmi a my jako zástupci těchto evropských občanů musíme dbát na jejich eh, ochranu a dát jim podporu. Takže v tomto bodě se pokusíme zblížit stanoviska to nakonec zaznělo i v hodnocení nebo příspěvku rady a doufám, že se nám podaří společně dojet do dobrého přístavu. A abych pokračovala v této terminologii, eh, nejenom chceme dojet do bezpečného přístavu, ale přitom nechceme házet přes palubu eh, práva občanů, protože víme, co se děje. Když nejsi informován o tom, co se děje, tak co dělat dál, protože to je první právo, právo vědět, protože když nevíme, tak nemůžeme eh, dělat nic jiného. Takže e, otázka článku 21 je taky velmi e, důležitá, jak říkali stínoví zpravodajové a uvidíme, jakým způsobem můžeme vyřešit e, tento problém a jak zdůraznit tu otázku různých obětí, aniž bychom kohokoliv z nich poškodili. A jak jste říkali, máme jednat tvrdě a pružně. E, pruž, e, tvrdě, nevím, je třeba hlavně jednat inteligentně a e, snažit se vcítit do role obětí nebo do obětí, protože každý nese svou kůži na trh a kdokoliv z nás se může stát obědí, obětí a zítra nám může poděkovat za to, že jsme byli třeba i tvrdší, než jsme měli být. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji, mnohokrát děkuji oběma zpravodajkám a velice děkuji paní Chmenes za to, že spolu předsedala na této schůzi spolu se mnou a chtěl bych velice poděkovat výboru Libe za to, že se nám podařilo zorganizovat toto společné zasedání, čímž ukončuji e, tuto část, e, tedy zasedání společné obou výborů a za okamžik začne zasedání výboru pro práva žen. Jag är välkomna tillbaka. Jag Vítám vás zpět a od tohoto okamžiku budu hovořit švédsky. Je... Dostáváme se k dalšímu bodu na našem jednacím pořadu, ale budu hovořit opravdu švédsky. První, o čem budeme hovořit, je zřízení eh, finančního nástroje. Bohužel paní Matera tady dnes s námi nemůže být. Nicméně návrh má a vím, že eh, paní Bastos je dnes zastoupí, proto jí dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní eh, Barbara Matera, zpravodajka, skutečně tady dnes nemůže být, ale dala mi několik poznámek a já se s vámi o ně ráda podělím. Eh, v prosinci 2011 parlament a rada dostali návrh na zřízení finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě. Na světové scéně Evropská unie hraje důležitou úlohu při propagování lid, základních lidských práv. Ve zprávě o fungování Evropské unie se praví, že Evropská unie vychází z hodnot, jako je důstojnost, eh, lidská práva a respekt pro něm. A při plnění své úlohy. Evropská unie využívá celé řady nástrojů eh, finančního i technického rázu. Pro financování projektů v třetích státech Evropská unie má podmínky týkající se demokracie lidských práv a práva žen jsou důležitou součástí lidských práv a právě proto paní Barbara Matera, navrhovatelka, uvedla určité základní prvky týkající se účasti žen na celém procesu. Rovnost pohlaví, propaga- podpora demokracie jsou dvě úzce zpěté koncepce, protože ženy se často stávají obětmi násilí, v těch státech, kde teprve probíhá proces demokratizace. Jsou státy, kde ženy nemají právo volit anebo nejsou patřičně ve volených funkcích zastoupeny. Pokud mají být ženy plně zapojeny do demokratického života země, pak právě toto je základním předpokladem pro plné respektování demokracie a základních práv neboli Evropská unie musí věnovat velkou pozornost důsledkům například i přírodních pohrom nebo vojenských převratů. Musíme opravdu dávat pozor, aby nedocházelo potom k porušování lidských práv. Paní Matera eh, prosí, aby se věnovala zvláštní pozornost násilím páchaným na ženách a dívkách v eh, situacích konfliktu. Eh, podle statistických údajů právě v těchto extrémních okolnostech právě ženy a dívky trpí nejhoršími formami násilí ve velkém měřítku. Paní Matera zdůrazňuje klíčovou úlohu účasti žen na politice, aby, se, aby měli skutečně možnost na právo volit a být voleny. Zastoupení žen je zásadní pro jakoukoliv demokracii. Spravodajka také zdůrazňuje význam eh, misí na pozorování voleb ze stran Evropské unie do zemí, které teprve nedávno se staly demokracií demokracie je velice důležité, aby v těchto misích byly stejným dílem zastoupeni muži i ženy, protože to potom může eh, po, zvyšovat povědomí o významné úloze žen v těchto zemích. Navrhovatelka je také přesvědčena o tom, že Evropská unie by i nadále měla využívat zásady tzv. měkké moci a stanovit podmínky, jako je respektování lidských práv, než budou vyčleněny fondy nebo než se začnou provádět programy ve prospěch třetích států. Myslím si, že to je velice velice efektivní zásada, která může zajistit, aby eh, třetí státy rychle a hmatatelným způsobem eh, dosahovaly pokroku v lidských právech, a to i v žen eh, a jejich účasti ve, vši, ve všech částech světa. Paní Matera netrpělivě čeká na naše náměty a pozměňovací návrhy, aby je mohla zapracovat do své zprávy. Děkuji. Děkuji. Velmi děkuji. A Slovo má paní Nevedalová, pokud jsem to řekl správně. Děkuji. Budu hovořit slovensky. Děkuji mnohokrát. Spravodajce sociálních demokratů, to, co navrhla paní zpravodajka, je velmi pozitivní, můžeme se vším souhlasit. Něco bych ale změnila, ona navrhuje, aby pozorovatelské mise byly složeny samozřejmě rovně, rovnoprávně z, z, z žen a mužů, ale já bych šla možná ještě dál, totiž aby součástí každého programu takovéto mise, nejenom té pozorovatelské při volbách, ale a nejenom ve státech, které se nově staly demokratickými, aby se vždy také objevila ta otázka rovnoprávnosti žen v debatách. A také, aby ta diskuse o právách žen a rovnoprávnosti byla plnou součástí jakékoliv debaty na jakékoliv misi, kterou pořádá Evropský parlament v rámci Evropské unie, třeba při výjezdu do třetích zemí mimo Evropskou unii, aby to vždy právě bylo součástí programu, tato otázka, tato debata o rovnoprávnosti žen. Jinak se vším souhlasím, děkuji. Tak, tak, eh. Děkuji vám. Nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do diskuse. Chtěla by se tedy vyjádřit komise? Eh, ne, komise nechce hovořit. Já jsem ze služby pro zahraniční eh, službu a já jsem členem týmu, který eh, eh, komisi se zabývá nástrojem pro demokracii a lidská práva a proto jsem tady. Komise samozřejmě je lídrem, já jsem součástí tohoto týmu a chtěl bych potvrdit, že genderová dimenze je velmi důležitý aspekt tohoto nařízení a že je e, integrální složkou všech akcí, které byly financovány v minulosti a nový návrh, který teď máme na stole, staví na tom předchozím návrhu a to, co před sebou máte, v tom návrhu, tedy ten návrh komise, tak vidíte, že je spíše evoluční, nikoli revoluční. Ta myšlenka vychází z toho, že vycházíme ze současného finančního nástroje na podporu demokracie a lidských práv ve světě, že chceme podpořit tento, instru, tento nástroj v rámci e, zásad e, charty organiz- OSN a e, silně se zaměřujeme na e, občanskou společnost a na e, genderové otázky, to už je v návrhu, je to v úvodních ustanovení, e, tato genderová otázka, takže nemáme žádné návrhy po další, pokud jde o genderové otázky, rovnoprávnost žen a mužů. A možná jenom jednu připomínku k těm pozorovatelským misím při volbách. My se snažíme zajistit silnou účast žen v těchto pozorovatelských misích při volbách, ale samozřejmě je potřeba vycházet z další rovnováhy, eh, kdy se Eh, kdy ta mise tam jede, taky bereme v úvahu eh, geografickou rovnováhu, protože máme partnery ze Švýcarska, z Kanady, kteří jsou taky částí, součástí těchto, mis, těchto misí a eh, očeká, máme kandidáty navržené těmito státy a dále členské státy taky navrhují své kandidáty, takže je několik takových ukazatelů pro rovnováhu a ženy jsou jedním z nich. A nakonec si říci, že plně souhlasím souhlasím s tou poslední připomínkou, že musí být eh, ta genderová otázka vzata v úvahu v pozorovatelských misích, protože my pořád diskutujeme a analyzujeme Mm, e, tuto otázku a od teď e, při hodnocení a při e, sledování všech zpráv týkajících se pozorovatelských misí se bude sledovat i toto. A tohle to je nová věc v Evropské unii, která se bere v úvahu při vysílání mis, pozorovatelských misí při volbách. Děkuji, paní Papadopoulos. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že opravdu je to vynikající prezentace problematiky a máme pravdu, když trváme na vysílání pozorovatelských misí při volbách a na rovnoprávném sestavení týmu, pokud skutečně chceme zapojit ženy. Ale také jsme říkali, že ten cíl, to znamená rovnost eh, pohlaví, lidská práva, že to se musí objevit opravdu pokaždé, když poskytujeme pomoc třetím státům. A právě tato záležitost, tento odkaz na rovnost pohlaví se musí zdůraznit při předstupní pomoci. Například Turecko, které klepe na dveře, tam bych byla opravdu ráda, aby ta dimenze pohlaví a rovnosti byla mezi parametry, které budou posuzovat, zda Turecko postupuje na cestě přistoupení, protože tu dochází k porušování práv žen, nejsou práva lidská dodržována také. Čili pokaždé, když pomáháme třetí zemi, bylo by dobré, abychom zároveň požadovali tuto rovnost, rovnoprávnost, abychom to a zejména tedy poskytujeme určitou pomoc při převstupním procesu. Děkuji. Děkuji, paní Bastos. Chcete se vyjádřit, chcete říct si závěr? Děkuji vám. Já jsem chtěla jenom poděkovat všem, kteří se vyjádřili a zástupcům SVČ jménem Barbary Matery a všechno, co zde zaznělo k její zprávě, ji sdělím nebudou tam velké, roz, nebudou, není to rozporuplné, právě naopak. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní na závěr tohoto bodu bych vám měl říci, že 4. června v 5 hodin odpoledne končí lhůta k podávání pozměňovacích návrhů. Výbor bude hlasovat 21. června a AFED bude hlasovat 10. července. takže můžeme postoupit. A podívat se na bod číslo 20. Máme ještě oficiálně 4 minuty. Takže možná bych jenom mohl zmínit, že jsme měli eh, na delegaci, která navštívila Kypr, Eh, byl jsem tam já, paní Boska, paní Zubra, Antonio Paparopoulos a paní Teokaros. Byli jsme, společně jsme byli na Kypru. Chtěli jsme eh, navštívit Kyprus, Kypr před nadcházejícím předsednictvím v radě. Navštívili jsme spoustu organizací, měli jsme vynikající program a většinu informací naleznete v dokumentu, který jsme vám rozdali prožívali, byli, prožili jsme tam eh, eh, ke zhrnutí tedy eh, ženské, ženská otázka je tam vysoko na pořadu jednání a samozřejmě eh, tady máme radu a komisi, které také pracují na těchto otázkách a chtějí věci posunout ku předu. Setkali jsme se s velmi zajímavými lidmi, setkali jsme se se spoustou zajímavých myšlenek ze strany vlády, parlamentu i nevládních organizací. A paní Zubr je tady. Eh, senhor presidente. Eh, e- Děkuji, pane předsedo. V první řadě vám chci říci, že ta návštěva byla poměrně hodně pozitivní. Vzhledem ke kontaktům, které se uskutečnily a především proto, že nejenom jsme měli kontakty s vládními organizacemi a, a parlamentem, ale navázali jsme taky eh, kontakty, kromě tedy parlamentu a vlády, eh, jednat s dalšími a vytvořit podmínky pro to, aby se eh, sešli, abychom se sešli s nevládními organizacemi a s organizacemi, které se zabývají rovností žen a tyto organizace nás informovaly o své práci a také jsme zjistili, eh, co konkrétní, jak konkrétně se tato otázka projevuje v jejich práci, v jejich konkrétní zemi na Kypru. A hovořilo se také o právech žen a eh, akce eh, to eh, v, tom, v tomto výboru. Tedy to byla jedna z akcí, které děláme v tomto smyslu a myslím si, že přijetí, když se podíváme na nadcházející kyperské předsednictví a především na směrnici o mateřství, tak eh, vidíme, že zde jsou takové otázky, jako je rozdíl eh, v mzdách a diskriminace žen eh, například ve mzdách. Takže toto všechno jsou otázky, které kyperská vláda prezentuje eh, jako eh, prioritní a předsednictví, eh, pro předsednictví jsou také zajímavé. Je ještě spousta dalších témat, která se týkají Kypru. Jsou některé velmi specifické ženské otázky, kterými bychom se měli zabývat. Slyšeli jsme od řady organizací a dokonce i od vládních agentur, určitou obavu, která se e, týká obchodu se ženami, protože je spousta žen, e, které přicházejí na Kypr jako nelegální imigrantky a e, pracují za velmi špatných podmínek, jsou vykořišťovány, jejich práva nejsou zachovávána, takže tam tedy toto téma zaznělo taky. Problém eh, zneužívání eh, žen, eh, problém obchodu se ženami je tedy velmi významným bodem na jejich pořadí jednání. Je to zahanbující záležitost, zahanbující, že se toto děje v Evropské unii a je to tedy téma, které se objevuje stále znovu. A pokud jde o politiky, které politiku, Eh, kterou Kypr provádí v rámci eh, rovnoprávnosti mužů a žen. Eh, myslíme si, že na Kypru je dobrá legislativa Eh, i pokud jde o násilí na ženách. A nejde ani tak o legislativu, která tam je, ale jde o implementaci. Eh, právo tedy, nebo zákon je, zákony jsou, jsou dobré, ale otázka je, do jaké míry se implementují v praxi. Tam jsou určité nedostatky. Osobně se mě tam dotkla jiná věc. Já jsem na Kypru byla poprvé a bylo až šokující vidět, že země, která je členem Evropské unie, se stále eh, dí, eh, stále eh, nebere v úvahu to, že více než eh, polovina země je okupovaná jinou zemí. Od roku, eh, je to od roku 1974 a tím jsem byla zcela šokována. Myslím si, že to je prostě šokující věc, když připomeneme eh, tento parlament a evropské instituce neustále o tomto mezinárodním tématu hovoří, když pořád hovoříme o zachovávání dodržování lidských práv tak eh, fakt je, že ty diskuse někdy ani nejsou odůvodněné, jsou velmi daleko od reality, protože tam dochází eh, k opravdu k velmi závažnému porušování lidských práv. Je to v našem hned na našem dvorku vlastně takže eh, rezoluce OSN by se opravdu eh, měly brát eh, vážně a dodržovat, protože tam je problém okupovaného území více než půlky země, které se to týká. Děkuji vám. Už jsme přetahli čas, takže přejdeme k zasedání koordinátorům, ale přece jenom ještě dám paní Papadopoulos slovo na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající Je pravda, že tato návštěva na Kypru byla velmi, velmi pozitivní. Byla jsem osobně velmi šťastná, že se mohu setkat s kolegy na Kypru a kolegyněmi. Je pravda, že člověk musí na Kypr jet, aby pochopil, co to znamená žít ve státě, který je z velké části okupován. Samozřejmě my se zabýváme evropskými eh, otázkami debatami. V rámci národního mechanismu je cílem podporovat, eh, propagovat práva žen. Eh, Ministerstvo spravedlnosti se zabývá těmito otázkami poškozování ženských práv, násilí na ženách a od roku 84 je v tomto směru kyperská vláda velmi, velmi pokroková. A myslím si, že je to dokonce příklad správného chování a jednání. Máme harmonizovanou legislativu, ale samozřejmě, když se to potom aplikuje v praxi, tak eh, nemusí být vše zde zcela dokonalé. My jsme potkali ženy, které se zúčastňují politického života, Zdůraznili jsme tu propast při zastupování žen v politice, protože ty jsou tam málo zastoupené. Vidíme, že určitého pokroku bylo dosaženo, jak v soukromém, tak veřejném sektoru, ale ještě je před námi dlouhá cesta. Je tu jedna otázka, která nás zajímá a to je vlastně integrace imigrantek, které pracují naše, naší zemi. My bychom je rádi lépe zařadili do kyperské společnosti, ale ještě tu přetrvávají určité problémy. My vždycky rádi uvítáme naše evropské kolegy, kolegyně, protože nám to umožní jasně ukázat, jaká je situace na Kypru, jak se zachází s cizinci, protože Velmi často se v parlamentu hovoří o porušování lidských práv ve třetích zemí, ale v mé vlastní vlasti si návštěvníci všímají, že určité porušování už 38 let trvá kvůli okupaci Turecka. Velice děkuji. máme písemnou zprávu o této návštěvě, takže budete mít možnost se s ní seznámit, až budete mít čas. A 21. bod různé, není nic do různého, 22. příští schůze. Příští schůze se bude konat 4. června, bude to od 3 do 6 hodin večer. A uskuteční se rovněž slyšení o situaci žen na severu Afriky. Děkuji mnohokrát. Poslední, že tím končím tuto schůzi a doslova za 30 vteřin eh, se sem zase vrátí koordinátoři. About, about the violation of human rights of European women sebe.